konference předsedů v souladu s článkem 149 eh, eh, eh, rozeslala pořad jednání a jménem politických skupin navrhují následující změny. Za prvé, po hlasování proběhne mm, komentář Rady a komise k rozhodnutí Evropského soudního dvora týkajícího se mm, rozhodnutí o Safe Harbor ze strany USA. Kromě toho výbory Econ a eh, rozpočtový výbor eh, se eh, rozhodli pro kandidáty u fondu EFSI na stanovisko ředitele a jeho zástupce. Dnes se o tom bude jednat a tím pádem prodlužujeme zasedání do 23 hodin. Jsou proti tomu námitky? Nikoliv tímto přijímáme pořad jednání s těmito změnami. Kromě toho um, obdržel a přijal Výbor pro právní záležitosti, e, zprávu o imunitě zvězka a v souladu s pravidlem 9.8 bude rovněž i tato zpráva zařazena na pořad jednání. E, kromě toho jsem obdržel následující žádost. EPP žádá, aby e, rozprava o dopadech rozhodnutí Evropského soudního dvora o US Safe Harbor byla přijata s usnesením a e, o tom by se hlasovalo na třetím říjnovém plenárním zasedání. A nyní předávám slovo panu González Pons, který bude hovořit ve prospěch e, tohoto návrhu. Gracias, presidente Děkuji, pane předsedo. Ano, Evropská strana lidová by si přála rozpravu k rozhod... smlouvě Safe Harbor a usnesení které by mělo být zařazeno na třetí říjnové plenární zasedání. Zjistili jsme, že naše osobní údaje a naše osobní sféra není chráněna tak, jak bychom si přáli a proto si Eh, přejeme, aby vše komise příslušným způsobem proskoumala a aby došlo k vypracování regulatorního rámce, které přeruší tento, tuto slepou uličku, v níž se nacházíme. Děkuji. Pan González Pons, rozprava už běží a máme i prohlášení komise. Spíš jde pouze o samotné usnesení. Tedy zde v návrhu jde pouze o to, aby byla rozprava i s usnesením a o tom usnesení, aby se hlasovalo. E, paní kolegyně Holmeier, která chce hovořit ve prospěch. E, pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, já si myslím, že všichni jsme zajedno v tom, že rozhodnutí Evropského soudního dvora k zneplatnění smlouvy o Safe Harbor je velice významné. E, komise um, má nepřiměřenost Safe Harbor na nátlak EPP eh, zahájila eh, šetření právě z důvodu, že eh, nejsme dostačujícím způsobem chráněni. Přesto však je velice důležité, aby parlament držel ruku na tepu této situace a proto se domnívám, že musíme schválit usnesení, jednak abychom jasně vyjádřili svůj postoj a jednak abychom zrychlili způsob, eh, jakým můžeme nalézt správné řešení ehm, jakýchkoliv datových toků mezi Evropou a Amerikou a to definitivním způsobem. Děkuji, říká předseda. Eh, chce se někdo vyjádřit proti této žádosti? Paní Sipe? Zu safe habe ein wichtiges ano, já potvrzuji, že rozhodnutí o Safe Harbor je významné a já e, se raduji, že slyším, že právě EPL údajně byla po každé vždy tohož na, téhož názoru. Já jsem zde vyslechla různé záležitosti. Tento parlament už celá dlouhá léta zaujíma celé jasné stanovisko k této problematice. Totiž e, u této smlouvy není zaručené, že budou naše údaje bezpečné a tady vlastně to nemusíme potvrzovat dělat, protože nyní už má eh, balón v rukou. Komise ta nám musí sdělit, jakým způsobem s tím chce zacházet, nemůže pokračovat jako doposud, musí přijít s novým návrhem a až pak bychom měli reagovat. Okay, meine Damen Dobrá, dámy a pánové, tímto nyní budeme hlasovat o návrhu pana Gonzalese Ponce. Kdo je pro, prosím, zvedněte ruku. Kdo je proti? Claudia ist abgelehnt. Zdá se, že to bylo zamítnuto. Dobrá, hlasujeme tedy elektronicky. Haben alle Kolleginnen und Kollegen. Hlasovali všichni? Frage noch einmal, haben alle abgestimmt? Abstimmung. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Žádost byla zamítnuta. Die Fraktion der Vereinigten ehm, Politická skupina Sjednocené levice žádá o sdělení místo předsedkyně vysoké představitelky pro otázky vnější eh, záležitosti zahraniční, aby zde přišla a eh, seznámila nás se situací, se situací v Turecku v kontextu masových eh, vražd nevinných osob na mírové demonstraci. Eh, pan Georgiu, Hadži Georgiu má slovo. Děkuji kolegové. Bylo by obrovskou chybou a selháním eh, v tom, v ta, na tomto plenárním zasedání, kdybychom se nedotkli otázky politiky sousedství tolik lidí přišlo o život, a to nejenom v poslední době, ale i eh, nejenom teď v posledních dnech, ale i v posledních měsících eh, při střetech mezi kurdskými a eh, tureckými silami. Je opravdu ve prospěch nás všech, abychom tuto věc probrali do podrobná, kolegové. Neboť možnost chaosu je něco, co skutečně hrozí. Musíme vyjádřit solidaritu s tureckými občany. A skutečně zajistit eh, řádnou debatu, protože po arabském jaře a co se stalo po arabském jaře, nikdo nechce o podobné opakování v Turecku. Děkuji. Chce se někdo vyjádřit pro, ve prospěch tohoto návrhu? Chce se někdo vyjádřit proti? Nikoli v takovém případě hlasujeme proti, zvedněte ruku, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Žádost byla tímto zamítnuta. Dann kommen wir A přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání, totiž k přípravě na zasedání Evropské rady 15. a 16.